Předávám tedy slovo panu Diamandourosovi. Děkuji vám, paní předsedkyně, za toto pozvání k vám na výbor. A pokud mohu, budu pokračovat anglicky. President. Děkuji, paní předsedkyně vážení členové výboru. Děkuji vám za pozvání, kde vám představím svou představu o výkonu funkce Evropského ochránce práv. Já jsem vám ve 23 jazycích zaslal svůj životopis, kde jsou základní údaje o tom, co přinesu do této role. V prvé řadě je zde moje profesní zkušenost z praxe, z akademické půdy, z role ochránce práv a jako evropský ochránce práv od roku 2003. A pak dlouhodobá nestranickost. Ze všech 27 zemí dostali um, poslanci um, moji kandidaturu, jejich celkem 225 a já jsem poctěn tím, že jich těch 225 podepsalo moji kandidaturu. Je to široká podpora, která je velmi důležitá pro zachování věrohodnosti Evropského ochránce práv v očích evropských občanů a já bych rád věcnou část své prezentace zahájil tím, že poukáže na hlavní výsledky od roku 2005 do nynějších dnů. Mohu to rozdělit na tři bloky. Za prvé posilování kultury v práci s občany, za druhé efektivnější prostředky pro občany v případech, kdy dojde k porušení jejich práv a třetí blok lepší transparentnost. Tyto výsledky jsme dosáhli v prostřednictvím šetření mezi jednotlivými institucemi. Já jsem poukazoval na nejlepší postupy v našich výročních zprávách, kde jsem poukazoval na ty konkrétní případy. Je to jednak případ pozdních pladeb, pokud jde o občany a malé podniky. Já jsem přesvědčil evropské instituce a orgány, aby se vyřešil tento problém nadbytečných byrokratických postupů, které měly dopad na neziskové organizace a na malé a střední podniky. Já jsem pomáhal orgánu EPSO zlepšovat transparentnost výběrových řízení a schopnost odezvy na stížnosti občanů. A v roce 2008 došlo k 40% snížení stížností na orgán EPSO oproti roku 2007. Já jsem rovněž také poukázal na neodpovězenou korespondenci ze strany občanů, kde je potřeba vzít toto v potaz při rozhodování. Já rovněž také se držím těchto slov sám a snažím se jít příkladem, pokud jde o poskytování služeb občanů. Konkrétně jsem přijal nový formát rozhodování a pro mé pracovníky, právníky jsem zavedl školení pro lepší rozhodování Měl jsem 260 projevů, abych upozornil občany na právo podat stížnost a abych upozornil občany na jejich práva podle evropského práva. Rovněž jsem také zavedl správné správná opatření týkající se kontroly rozpočtu. Přepracoval jsem webové stránky, aby byly více informativní, užitečnější a aby byly ve všech 23 jazycích. Moje výroční zpráva byla kratší, ale čitelnější a rovněž také stála méně času na zpracování. Rovněž jsem také zlepšil dostupnost prostředků pro občany na národní i evropské úrovni. Použil jsem rychlejší a pružnější postupy. V současné době je to 13 měsíců, tak dlouho trvá vyřízení jedné stížnosti a většina stížností se řeší během tří měsíců. Rovněž jsem také zpracoval příručku pro občany, združení a další organizace, jak nalézt ten nejlepší orgán pro podání stížnosti nebo pro podání určité otázky. Od počátku to využilo 24 tisíc občanů a to od začátku tohoto roku. Rovněž jsem také s Evropskou investiční bankou sjednal memorandum porozumění a zde tato banka zlepšila svoje prostředky. Rovněž jsem také zavedl výroční studii týkající se následného sledování těch eh, kritických bodů. Využil jsem posílených pravomocí, které jsem obdržel od parlamentu na základě přeskoumání statutu ombudsmana z roku 2008. Na úrovni členské stá- členských států jsem spolupracoval s národními a regionálními ombudsmany a s Evropskou sítí ombudsmanů a dalšími podobnými orgány. Tato spolupráce se zlepšila prostřednictvím 100 informačních návštěv, které jsem podnikl do členských států, kde jsem se setkával s občany, e, zástupci Eh, státní zprávy, občanskou společností, zástupci státu a soudnictví. Rovněž jsem také podpořil přijetí prohlášení členů sítě, pokud jde o poskytování služby občanů a pokud jde o problémy týkající se práv podle evropského práva. Já jsem se rovněž zabýval prací národních a regionálních ombudsmanů, kteří kladli určité otázky, tyto informace posílili spolupráci členských států a posílili schopnost uplatňovat evropské právo správně. Rovněž jsem podporoval dobrou komunikaci mezi národními a regionálními ombudsmany a sítí Solvit. Podporoval jsem transparentnost tím, že jsem podle nařízení 1049 z roku 2001 vyřídil větší počet podání. Sjednalo se memorandum porozumění s dohledem nad ochranou údajů, kde se zajišťuje uplatňování pravidel týkající se výkladu a uplatňování pravidel ochrany údajů. Rovněž jsem spolupracoval s výborem LIBE Evropského parlamentu při projednávání ohledně nařízení 1049. Rozvíjel jsem tyto kontakty i s dalšími. Pomohli jsem 80% těch, kteří se na mě obrátili, ať už přímo, anebo tím, že jsem poskytl informace, na koho se mohou obrátit v případě, kdy jsem to nebyl právě já moje činnosti vedly k tomu, že se zdvojnásobilo eh, medializování práce evropského ombudsmana v těch důležitých případech, včetně práva na obhajobu, prezumce neviny, eh, únik důvěrných informací a včetně případů diskriminace a zneužití pravomoci. Podle Eurobarometru z května 2008 38% evropských občanů už slyšelo o Evropském ochránci práv. To je velmi dobré číslo vzhledem k tomu, že mandát veřejného ochránce práv se omezuje pouze na evropské instituce a orgány. Žádný z těchto úspěchů by nebyl možný bez pomoci tohoto parlamentu a bez úzké spolupráce s tímto výborem. Parlament mi poskytl odpovídající zázemí pro výkon mojí práce a tento výbor mi pomáhal s otázkami, na které jsem jej upozornil, zvláště v případě zvláštních zpráv, které jsem předkládal. Paní předsedkyně, vážení členové, instituce a orgány Unie jsou často spatřovány jako něco neosobního a dalekého, jako něco bez tváře, něco, co je příliš byrokratického, pokud promenete. Nicméně jsem si jist, že existuje obecná schoda mezi námi ohledně toho, že je potřeba zajistit vysokou kvalitu postupů, což není jen něco, co je pro dobro občanů, ale je to rovněž také způsob, jak řešit všechno tyto problémy. Já jsem pišný na své úspěchy v roli ochránce práv. Jsem si vědom toho, že toho před námi stojí ještě mnoho, tak, aby byli občané plně informováni o svých právech a aby je uměli dobře uplatňovat. Z odezvy na evropské instituce a orgány jasně plyne, že už v současné době dodržeme vysoké standardy. To dokládá skutečnost, že počet případů nesprávných postupů v Evropské unii klesá, je velmi nízký. Ochránce práv předkládal parlamentu pouze 16 zvláštních zpráv za 14 let fungování. Nicméně stále je ještě možné dosáhnout určitých vylepšení a bylo by to záhodno, tak abychom vytvořili skutečnou kulturu služeb pro občany. Takovýto cíl lze podpořit, pokud eh, ochránce práv bude vykonávat svoje povinnosti nezávisle, nestranicky, nestraně a spravedlivě. To je cíl, který jsem aktivně a systematicky sledoval za ty roky ve své funkci. K těmto cílům jsem se zavázal a zavazuji, pokud budu znovu zvolen. Jak už jsem řekl ve svých odpovědích na otázky, které jste mi zaslali a které jste zaslali všem kandidátům, to jsou otázky, které byly na stránkách na příslušných webových stránkách, mám za to, že existují tři hlavní priority. Za prvé, pomoci zajistit, že Evropská unie splní požadavky pro občany, které jsou zakotvené v Lisabonské smlouvě, za druhé posílení kultury služeb v institucích a orgánech Unie a za třetí posílení účinnosti role Evropského ochránce práv. Dovolte mi rozvést jednotlivé body, které jsem už nastínil. Klíčovým cílem evropských institucí a orgánů v následujících letech musí být dosáhnout úspěšnosti Lisabonské smlouvy a získat důvěru občanů. Ochránce práv se na tom může podílet tak, že pomůže zajistit, že občané mohou uplatňovat práva týkající se dobré zprávy. A že mají přístup k dokumentu, že se mohou obrátit na ochránce práv, že se mohou obrátit na parlament a že mohou tedy uplatnit příslušné prostředky. Chceme tedy posílit kulturu služeb v evropských institucích a orgánech a já chci zájmu toho aktualizovat Evropský kodex dobré zprávy. V prvé řadě ve světle nejlepších postupů a nabitých zkušeností, za druhé ve světle správní judikatury Evropského soudního dvora a za C ve světle Lisabonské smlouvy. Abychom rozvíjeli potenciál nových šetření a využili no, nové postupy, je potřeba určit a vyřešit případy systematického porušování postupu. Dále je zde vytvoření neformální sítě dobré zprávy. Dále spolupracovat intenzivně s evropskými institucemi a orgány a hledat přijatelná řešení. Spolupracovat úzce s tímto výborem a parlamentem tak, abychom zlepšili kvalitu informací, které poskytujeme občanům, pokud jde o jejich práva a možnosti bránit se. Rovněž také chci být více aktivní v legislativním dialogu. Chci zasahovat do veřejných debat, pokud jde o navrhovanou legislativu. Chci provést reformu nařízení o přístupu k dokumentům, nařízení o OLAF a, nařízení, eh, a finančním nařízení. Navrhuji podniknout následující kroky. Posílit návaznost na orgány na národní úrovni, které se zabývají lidskými právy. Chci zajistit, že nejlepší postupy a informace jsou sdíleny. Chci efektivněji komunikovat eh, s možnými žadateli, využívat zkušeností pracovníků kanceláře Evropského ochránce práv. Chci využívat informační kanceláře a informační zázemí Parlamentu, tak, abych mohl komunikovat s občany a chci přitom spolupracovat s Evropskou sítí ochránců práv. Chci rovněž také pořádat pravidelné akce s jednotlivými zúčastněnými subjekty na evropské úrovni, včetně sdělovacích prostředků podniků a občanské společnosti. Chci využívat webových stránek pro komunikaci s občany. Parlament a jeho poslanci už tímto způsobem fungují a mohou jít tedy příkladem. Chci zlepšovat zapojení Evropské sítě ochránců práv a dalších orgánů a chci rovněž také zlepšovat znalosti členů Evropské sítě ochránců práv a podobných orgánů ohledně evropského práva a jeho aplikace. Paní předsedkyně, vážení členové, chci zlepšit kvalitu zprávy pro dobro občanů, což je základ mé této prezentace. Je to rovněž také základ mé práce. A pokud budu znovu zvolen, tak eh, přijmu strategický plán. Jehož leitmotivem bude toto prohlášení. Evropský ochránce práv chce dosáhnout spravedlivého řízení ve věci stížností proti evropským institucím, chce posílit transparentnost a, a správní kulturu služby. Toho se má dosáhnout prostřednictvím posilování důvěry mezi občany a Evropskou unii a prostřednictvím nastavování vysokých standardů. Já doufám, že moje krátká prezentace a mé písemné odpovědi vám nastínily, jakým způsobem se chci těchto úkolů ujmout a jakým způsobem chce zajistit, aby Evropská unie dosáhla toho, že její zpráva je zprávou s lidskou tváří. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Diamandorosovi. Jako první promluví Grunik. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám pana Diamandorsem. Já nechci opakovat ty otázky, které byly položeny písemně a kde jste vlastně nám tady schrnul vaše odpovědi. A protože už za sebou máte, několik mandátů, tak by mě zajímalo, jestli je něco, co jste chtěl uskutečnit a nepodařilo se vám to během vašeho dosavadního funkčního období, potom jestli máte nějaké nové cíle, které byste chtěl realizovat a zajímalo by mě, jestli nemáte strach, že budete těch mandátů mít příliš a potom, jak plánujete spolupráci s naším výborem PETY a jak si představujete vaši spolupráci s ostatními institucemi. Děkuji. Grazie, l'onorevole Bossinaro. Děkuji, pan Bossinaro. Mrs. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ochránce práv, je mi ctí a potěšením, že vás nemohu přivítat na tomto slyšení. Za vašeho vedení a za úzké spolupráce s naším výborem Evropští občané v současné době lépe chápou rozdíl mezi správným postupem ve věci zprávy a nesprávným postupem ve věci veřejné zprávy, což je něco, co bychom měli dále rozvíjet a posilovat. V tomto kontextu se chci zeptat, zda jste připraven s námi spolupracovat na společné mechanismu řízení podání, tak, aby se zlepšily vztahy mezi Evropským parlamentem a Evropským ochráncem práv. Děkuji. Eh, tisztelt ombudsman úr, elnézést kérek, hogy bizonyos fokig ismétel. Děkuji. Já se musím omluvit. Já se budu v jistém slova smyslu opakovat. Ve, svý, ve svém písemném přípisu, stejně jako ve své úvodní prezentaci, velmi přesvědčivé, byla jedna věc, která je pro nás velmi důležitá, ale zrovna tato věc tam chyběla a to je otázka národních menšin. Já, když jsem si brala slovo poprvé, tak jsem to asi neřekla dost jasně, ne, neuvedla jsem příklady a teď je uvedu. Může dojít k tomu, že v jednom členském státě je v právu zakotveno, že místní menšiny nemohou používat svůj mateřský jazyk. Je to tedy hromadné porušení lidských práv, stejně jako porušení práv jednotlivce. Otázka tedy zní, co s tím lze udělat? Co v této věci můžete podle vašeho názoru podniknout, abyste tuto situaci vyřešili? Jakým způsobem hledat smírné řešení? bez toho, abychom zavírali oči nad těmito jevy. Jsou to jevy, které ovlivňují život jednotlivců, život skupin jednotlivců. Je to porušování práv národnostních menšin. Je to něco, s čím se potýkáme, je potřeba to řešit. A teď na abstraktnější úrovni. Toto je opravdu důležité. Nejen proto, že chceme řešit konflikty, ale i proto, že v Evropské unii to budí pocit zklamání z Evropské unie. Lidé mohou mít pocit, že se zde uplatňuje dvojí metr. Že Evropská unie tyto problémy řeší v určitých oblastech jinak než jinde. Lidé nechápou, proč Evropská unie odmítá řešit určité problémy. když dochází k porušování společných hodnot, společných práv. To je něco, co je velmi důležité pro bezpečnost a pro důstojnost evropských občanů. A tak se chci zeptat takto. Jakým způsobem lze řešit tyto případy porušení lidských práv, jak zamezit tomu uplatňování dvojího metru. To je jedna otázka. A druhá otázka, obecnější, jak zajistit v práci vás jako ochránce práv, aby byly jasně ohraničeny pravomoci národní a pravomoci evropské. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Děkuji za vystoupení Pane Diamandorusy. Děkuji za komplexní zprávu a za představení budoucích plánů, což je jedna ze základních otázek. Co byste udělali jinak? Jaké změny můžeme očekávat po té, co bude schválena Lisabonská smlouva. Vy jste tyto otázky už odpověděl, takže už se k ním nebudeme vracet, ale mám jinou věc, na kterou se upozorňovalo v průběhu plenárního zasedání. Vy jste využil možnosti zodpovědět otázku týkající se občanů. Já myslím, že to je citlivá záležitost. Pokud někdo má určité podání, určitou stížnost, tak skutečně čeká na to, že mu bude odpovězeno. Vy jste už hovořil o tom snižování času. Můžete ještě ten čas více zkrátit a dovedete si představit, jak by to šlo zařídit? Já myslím, že tohle je jeden z problémů, na který se velmi často upozorňuje. Děkuji vám. Děkuji, paní Wallis. Thank you very much. Já děkuji, pane Diamandoros, děkuji za pozitivní a jasnou zprávu. Mám zde dvě věci, na které bych se ráda zeptala. Za prvé, já myslím, že my si všichni uvědomujeme vaše nasazení pro věc, jako je kultura služeb v institucí, jako je příručka, kterou jste vypracoval. Já si myslím, že ale řada z nás se stále ještě ptá, co s tím, že je zde spousta případů, kdy není jasné, komu napsat. Mohou psát předsedovi parlamentu, výboru petičnímu, mohou se obrátit na vás, mohou psát komisi. Tohle je často velmi matoucí, to nepřeberné množství. A my musíme pomoci naš, našim lidem se zorientovat mělo by existovat nějaké jednotné místo, kam by se mohli obracet, něco jako portál, co si o to myslíte. Za druhé, Lizabonská smlouva způsobí, že rada bude mnohem zakotvenější a trvalejší. Za ty roky se rada neprojevila jako něco, co by bylo příkladem transparentnosti. A tak se chci zeptat, jak toto pojednat a stejně tak i my budeme jednat s parlamenty členských států. Tyto parlamenty budou mít svůj podíl na legislativním procesu. Předvídáte nějakou jasnou vazbu s těmito parlamenty, abyste, aby se dalo sledovat to, co se děje. Děkuji. Paní Děkuji. Děkuji za vaše práce a děkuji za představení. Některé ty otázky si do velké míry odpovídají. V Lisabonské smlouvě budou dva nové články, které budou sloužit jako základ pro zlepšování postupů a zprávy v institucích. A já bych ráda, abyste konkrétně pohovořil o tom, co v tomto směru podniknete. Budou nějaké konkrétní předpisy, které toto dále rozvedou, tak, aby ty postupy zprávy byly jasnější a potom sledování jednotlivých agentur a orgánů. To je další věc. Jak byste posílil tu schopnost sledování, co se děje na půdě těchto orgánů. Já si myslím, že o to nám velmi jde a myslím, že o to jde i občanů, protože velmi často jsou to právě tyto orgány a ty agentury, s kterými se občan setkává. Děkuji. Pan Čičestr? Děkuji, paní předsedkyně. Pane profesore, mohu vám jen poblahopřát k vaší živé prezentaci, kterou jste zde předvedli, jasné, že máte velké nasazení pro výkon této funkce. A tak se chci zeptat, co považujete za nejlepší své rozhodnutí a nejlepší svůj krok za funkční období. Za druhé, které rozhodnutí a který krok je něco, čeho byste litoval. V obou případech prosím o odůvodnění. Ve svých písemných odpovědích hovoříte o institucionalizaci a sledování těch kritických bodů, které se vyskytly v práci ombudsmana. Já si nejsem jistý, jestli už na toto bylo odpovězeno. Pokud ano, tak jsem to asi nestihl. Budu rád, když to zopakujete. Děkuji. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρος. Ε, είχαμε την ευκαιρία... Děkuji, paní předsedkyně. Když jsme naposledy v Evropském parlamentu se zabývali zprávou paní Paliadeli, která patří do, eh, k našemu byru, tak jsme měli možnost zabývat se prací pana Diamandorose. Mohli jsme eh, si shodnout jeho výsledky a já vám opravdu blahopřeji k vaší práci. A vy samozřejmě máte veliké zkušenosti a zajímalo by mě, jaké problémy eh, jste viděl, pokud jde o regionální a národní ombudsmany a jakým způsobem je podle vás potřeba to řešit. Myslíte si, že je potřeba propagovat eh, určitou kulturu eh, služeb v evropských institucích a já vím, že to není lehký úkol, protože instituce jsou velice komplexní a často to nejsou tedy volené, nejsou to volené instituce, takže jakým způsobem postupovat v této oblasti, jak hájit práva občanů, e, aby evropský občan mohl prosazovat svá práva, tak je musí znát a charta základních práv a Lisabonská smlouva, to jsou věci, které nejsou příliš známy mezi občany. Takže co udělat pro to, aby se občané lépe vyznali v těchto věcech, aby potom mohli svá práva lépe prosazovat, třeba i díky ombudsmanovi? Eh, děkuji. Také já jsem měl možnost seznámit se uh, s vaší dráhou, s vaší prací, eh, u příležitosti té zprávy. A musím říct, že je to opravdu působivé, ale teď budeme vstupovat do nové éry Evropské unie, protože vstoupí v platnost Lisabonská smlouva a bez pochyby to bude znamenat určité komplikace také pro práci Evropského parlamentu a samozřejmě bez pochyby to nebude snadné ani pro ostatní instituce, pokud jde o jejich budoucí práci a bez pochyby to bude platit také pro váš úřad, tedy nebo pro úřad ombudsmana. Bez pochyby bude potřeba eh, provést určité změny efektivním způsobem, aby vše mohlo dobře fungovat. A zajímalo by mě, jestli máte nějakou konkrétní, přesnou představu o tom, jak by institut eh, ochránce práv mohl být efektivnější po Lisabonské smlouvě, tak abychom se opravdu pochybovali, pohybovali ne na půdě přání, ale na realistické půdě, půdě aby to vše bylo proveditelné. Předám slovo opět panu Diamandurosovi, aby mohl odpovědět a posléze bude následovat druhé kolo otazů v postupu Catch the Grazie de nuovo. Ještě jednou vám děkuji. Madame Gruny, je vous remercie beaucoup pour vos remarques. Děkuji eh, paní Grin za její připomínky. Ono je vždy velice obtížné odpovědět na otázku, eh, neprac, nesnažíte se toho dělat až příliš. Eh, bez pochyby bych se nehlásil o tuto funkci, kdybych si myslel, že už je toho příliš. Už jsem tady několik eh, let, šest let a já jsem vám to nedávno také říkal a tady se snažíme samozřejmě vytvořit vztah důvěry s institucemi a také samozřejmě s občany. To vše samozřejmě je eh, dlouhé, obtížná, dlouhá obtížná procedura. A pokud Evropský parlament mi dá tu čest a opět mě zvolí do této funkce, tak to bude pro mě příležitost prohloubit to, s čím jsem již započal. Položila jste přímo tu otázku, eh, jestli eh, třeba tady nejsou nějaké další věci, které bych chtěl dělat. A má odpověď bude velmi upřímná. Pokud jde o snahu přiblížit se občanům a informovat je o jejich právech, tak to je samozřejmě obrovský cíl, který si zaslouží veškeré úsilí, mnoho úsilí. Je to náročný úkol a já vám opravdu mohu říct, že jsem ochoten se do toho pustit. Samozřejmě tady je nejrůznější eh, počet různých cest, jak se přiblížit k jednomu cíli, ale hlavní osy té práce ombudsmana eh, nemohou být příliš eh, široké, protože já se musím samozřejmě zabývat otázkami špatné zprávy, špatného administrativního postupu, a musím samozřejmě hledat nové mechanismy, jak eh, tyto problémy vyřešit. A tady bych rád odpověděla na další otázku, kterou jste položila. Měl jsem vždy ten pocit, že spolupráce, kterou jsem navázal eh, s výborem, s petičním výborem v minulých letech, byla vždy velice plodná a vedla k významným výsledkům. A myslím si, že ratifikace a vstup v platnost Lisabonské smlouvy bude velice, to vše bude velice důležité pro Evropský parlament a samozřejmě také pro Evropského ombudsmana, protože tady se otevře spoustu příležitostí, třeba i pro Evropský parlament, tak aby mohl využít možnost spolupráce s národními parlamenty. A vzhledem k tomu, že já už mám zkušenosti ze spolupráce s národními a regionálními ombudsmany, tak já dokonce pomýšlím na to, že bych eh, se obrátil i na národní parlamenty, eh, tam jsou ty komise pro dobrou zprávu, evropské záležitosti a tam doufám, že díky mým kolegům využijí různé příležitosti a možnosti, které nyní otevřely Sabonská smlouva. A samozřejmě budu mít mnohem větší naději na úspěch, pokud bude mít tu podporu, kterou mi vždy tento výbor poskytoval. Otázka spolupráce s ostatními stranami. Pakliže to jsou eh, kolegové na regionální úrovni, národní úrovni, tak tady samozřejmě chci opět využít eh, Lisabonskou smlouvu tak, abychom rozšířili ty možnosti, tu, tu určitou síť eh, mm, spol, pro spolupráci s členskými státy, tak, abychom vlastně šli ještě dále, než to dosud bylo možné. A já si myslím, že tady to je opravdu velice fascinující věc. Pokud se pustíte eh, do těchto věcí, jakožto ombudsman, je, že tady nejsou žádné hranice. Tady neustále můžete vynalézat nějaké nové způsoby postupu a já k tomu přistupuji opravdu eh, s velkým zaujetím a je velice dobré, že národní kolegové také k tomu přistupovali velice nadšeně k těm možnostem spolupráce. Takže já si myslím, že ta možnost prohloubit tyto vztahy je nyní dána a já skutečně budu usilovat o to, abychom ty možnosti ještě více prohloubili a prohloubili tu spolupráci. So, uh, Mr. Bolsonaro, I, uh, I will answer your question very directly. Pane Bolsonaro, odpovím vám velice otevřeně. Možnost společného mechanismu. Na začátek musím zopakovat, že já jako ombudsman a i, já, i můj předchůdce měli jsme obrovskou podporu eh, ve v Evropském parlamentu a zejména ve vašem výboru. A já jsem to považoval za jasné východisko, ze kterého třeba dále, eh, na kterém třeba dále budovat. A Lisabonská smlouva je tedy velice důležitým vývojem, který nám bude Na pomoc mm, Ombudsman Evropský ombudsman může spolupracovat na mnoha úrovních s národními regionálními veřejnými ochránci práv. Společně eh, se mohou tito eh, ombudsmani obracet na evropského eh, ombudsmana, co se týče evropského zákonodárství. Tato procedura se mm, velice mm, posílila za poslední tři roky a Lisabon otevře příležitost k meziparlamentním spojením, ke kontaktu mezi parlamenty. Takže já budu podporovat mé kolegy na národní úrovni, aby pozbuzovali své parlamenty, aby se obraceli tedy na evropskou úroveň a tento proces by měl v důsledku mm, získávat pozornost stále více evropských občanů. Je třeba využívat stávající strukturu sítě. Máme diskuzní fórum, které využíváme k tomu, abychom se navzájem informovali, abychom informovali kolegy na národní a regionální úrovni o jednotlivých případech, o příkladech činnosti Eh, zejména jsme jednali o právech pacientů, protože toto, tyto otázky, jako je zdravotnictví a práva pacientů, eh, se probírají na úrovni národní. Ano, je možné, že se něco děje i na evropské úrovni a proto prostřednictvím této sítě národní ombudsman či regionální ombudsman se může obrátit na nás, my mu to vyjasníme, poskytneme mu informaci chceme takto vytvářet jakousi synergii, která za prvé vyjasní celou otázku a za druhé umožní institucím, aby pochopili, eh, jaké příležitosti či jaké obavy vznikají v souvislosti s určitým právním aktem. Já nepředpokládám, že by měl vzniknout nějaký společný mechanismus, ale spíše jsem pro rozšiřování a Eh, rozvětvování té stávající sítě. A Lisabonská smlouva nám přidá ještě eh, další možnosti do tohoto, eh, do tohoto systému, který zde dnes je, který už má celou řadu úrovní. Takže Evropský ombudsman bude moci vést tuto interakci s regionálními a národními ombudsmany a takto posilovat další synergie. Paní Henkis. Také bych vám rád poděkoval za dotaz. Já jsem si vědom této naléhavé potřeby Já vím, že máte ve své zemi ochránce práv menšin. Spolupracoval jsem eh, s panem Katerbachem, když vykonával tuto funkci a já pocházím z té části země, kde bohužel je otázka menšin velmi palčivým problémem. Jsem si toho tedy vědom a jako ochránce práv udělám maximum pro to, pokud budu zvolen, aby se tato věc řešila. Chci vám říci, že to vnímám citlivě a že chápu vaše obavy. Chci k tomu ještě doplnit dvě další věci. Pochopitelně jako evropský ochránce práv jsem dostával málo stížností na toto téma. Většinou to bylo porušování práv romských obyvatel. A překážkou pro mě je to, že tyto otázky jsou velmi často mimo můj mandát. Je to totiž něco, co řeší moji kolegové na národní a regionální úrovni. Patří to do jejich mandátu. Když se na to podíváme však šířeji, jsou to zranitelné skupiny nikoli pouze etnické menšiny. Pak už má ochránce práv poměrně dost možností, jak do toho zasáhnout a konat. Je to diskriminace na základě věku, to jsou ty případy, s nimiž jsem se setkal. Pak zde byla důležitá iniciativa týkající se dětí se zvláštními potřebami. To je velmi důležité téma, které jsem řešil. A tomuto výboru jsem předložil zvláštní zprávu na toto téma. Rovněž jsem z vlastní iniciativy eh, spustil šetření a konzultace týkající se zranitelných osob, osob s určitým postižením. Takže takovýchto iniciativ bylo několik. Myslím, že jsem mnohokrát ukázal, jak do toho může ochránce práv zasáhnout a jak může chránit zranitelné skupiny v rámci mého mandátu mohu konat pouze to, co je mi svěřeno a co patří pod evropské instituce. Já vám odpovím takto. Jsem připraven spolupracovat s kteroukoliv institucí, ať už je to tento výbor, tento parlament nebo moji kolegové na národní a regionální úrovni. Chci s nimi všemi spolupracovat tak, abychom se vyhnuli tomu takzvanému dvojímu metru. Samozřejmě tedy v rámci těch limitů, kterým čelím, že mohu konat pouze na úrovni evropských institucí. Pane eh, Demara Dorosi, mohu poprosit, abyste hovořil stručněji, protože už za chviličku nám vyprší čas, potřebujeme ještě 15 minut na postup Catch the Eye. To je vždycky problém akademiků, kteří vstoupí do role ochránce práv, protože potom odpovídají velmi dlouze. Ano, v zájmu zkrácení projevu se dostanu ještě ke, ke zkrácení lhůty na řešení. Nezapomínejte na to, že se to celé řeší v 23 jazycích. Jak jsem říkal, je to v současné době tři měsíce, já to chci dále omezit, aby občané dostávali odpověď na své otázky ještě dříve. Já doufám, že se to podaří ještě zkrátit. Paní Wallace, děkuji. Já se nyní cítím pod tlakem paní předsedkyně, pokud jde o čas. Rozhodně problematika společného portálu je něco, o co se ochránce práv e, snažil. Konkrétně jsme spustili interaktivní příručku. V tomto roce jsme ji spustili v rámci webové stránky a tato příručka pomůže lidem zorientovat se v otázkách a odpovědích, aby se člověk vyhnul tomu, že se bude obracet na různá místa najednou. Rovněž také spolupracuji s Europe Direct, takže jsme součástí systému telefonické reakce. To znamená, že pro tazatele je celý postup eh, přijatelnější. Pokud jde o akademii, tak já jsem v rámci vzájemu transparentnosti na tomto pracoval a rozhodně také chci spolupracovat i na tom, aby ta transparentnost na radě byla zvýšena aby tento parlament mohl spolupracovat s radou transparentně. Chci na tomto dále spolupracovat. Už jsem také hovořil o tom, jak chci využít možnosti Lisabonské smlouvy, pokud jde o zapojení národních parlamentů. Rozhodně o tuto věc budu důrazně usilovat. Paní Hauken, chápu vaši otázku. Není to však snadné vám odpovědět rychle. Řeknu vám, že článek 298 osmového fungování Unie poukazuje na přijetí zákonů o dobré zprávě. A já jsem připraven spolupracovat s tímto výborem. Já myslím, že je naprosto zásadní, aby Evropský ochránce práv mohl spolupracovat, aby bylo dosaženo toho synergického efektu a abychom byli eh, schopni tohoto využít a já budu rád, pokud se nám to podaří. A nyní jak zajistit to lepší sledování? Já myslím, že lepší sledování se zajistí tak, pokud zintenzivníme úsilí ochránce práv. A to jsem přesně měl na mysli, když jsem o tom hovořil. Pokud budu znovu zvolen, tak chci svoji pozornost stále více směrovat na instituce tak abych posiloval skutečnou kulturu služby pro zákazníka a abychom to byli schopni nastavit i ve vztazí s občany. Děkuji vám. Děkuji za připomínky. Moje nejlepší rozhodnutí. Další otázka. Zdá se, že vám nebudu schopen říct nejlepší rozhodnutí, ale jedno z mých nejlepších rozhodnutí se týkalo právě dětí se zvláštními potřebami. Tehdy jsem byl schopen řešit něco, co je na sociální úrovni velmi palčivou otázkou. Děti, vzdělávání, zvláštní potřeby. To jsou témata, která jsou prioritou Evropské unie. A já jsem velmi pyšný na tento počin. Pokud jde o něco, čeho lituji, asi budete mít pocit, že se tomuto tématu chci vyhnout, ale řeknu vám, že mám takových věcí více než jednu. Lituji toho, že jsem nebyl schopen dostatečně vysvětlit tomuto výboru a tomuto parlamentu otázku eh, příspěvků poslancům a nakonec to dopadlo tak, jako to dopadlo. Já jsem měl pocit, že je to velmi důležité. Parlament tlačil na transparentnost, za což jsem byl rád. A mám pocit, že jsem to skutečně nevysvětlil správně a dobře a určitě nedostatečně. Toho lituji. Jak institucionalizovat následné sledování? Já myslím, že jsem vám dostatečně nastínil, jak to toho hodlám realizovat. Moje představa je taková, že bych využil naše pracovníky nejenom uh, mé služby, ale i mé pracovníky, abychom nastavili vazby na národní a regionální úrovni a aby se nám to podařilo realizovat na úrovni institucí. Musím přejít do řečtiny, paní předsedkyně. Hondy. Bohužel mě dohání čas. Mám málo času, abych vám odpověděl. Už jsem vysvětlil, jak chceme spolupracovat s národními a regionálními ombudsmany. A nemám, příliš to, nemám příliš času na to, abych se tomu věnoval hlouběji. Ale co se týče služby občanům a podpory této služby, o tom už jsem se také zmínil. Myslím, že je zapotřebí zintenzívnit a, a zrychlit e, úsilí o to, aby rychle probíhaly kontakty mezi ombudsmanem a institucemi. Já například mohu vést e, trvalé styky e, s komisaři a dalšími institucemi, mohu tedy zintenzivnit své vztahy jak eh, se mají na druhé straně občané lépe dozvědět, eh, jaká jsou jejich práva prostřednictvím Lisabonu a národních parlamentů, to je možné. Národní parlamenty zde mají zásadní úlohu. A poslední otázka, už jsem odpověděl, jenom jsem chtěl ještě schrnout a zdůraznit, že Lisabon otevírá řadu příležitostí, které je třeba využít a Nepochybně je využiji, pokud k tomu budu mít příležitost. Děkuji vám. Zahájíme postup každý aj. Pan Ratti. Κύριε diamanduro, θέλω να σας συγχαρώ Pane τα... si skutečně vám blahopřeji za vše, čeho jste dosud dosáhl. A chtěla bych vám také poblahopřát za další věc, a to za to, jak vyčerpávající jsou vaše odpovědi a především také za upřímnost, jakou odpovídáte na otázky. Mám jenom dvě věci. Když jste odpovídal na otázku, co by evropské instituce měly učinit proto, aby se zlepšily služby pro Evropany, tak jste uvedl asi šest věcí a já zmíním jenom dvě. Jednak to, že občané by měli být informováni o svých právech a o tom, jak je mohou hájit. A za druhé, poskytování vysvětlení občanům v takovém jazyce, který bude pro ně srozumitelný. To je také velice důležitá věc, protože Díky vaší práci je možné přispívat k šíření toho, čemu se může říkat evropská myšlenka. A poté eh, vím mnoho věcí o vás a musím říct, že mám ve vás velké naděje. Děkuji. Να δηλώσω και εγώ με τη σειρά μου Děkuji. Také já bych chtěla říci svým kolegům z výboru, že eh, jsem měla tady eh, určitou práci a zabývala jsem se eh, zprávou o ombudsmanovi a jeho práci z roku 2008. A no. byla jsem jmenována Evropským parlamentem, abych se vyjádřila k práci jiné evropské instituce a v čele no, byl řek. A teprve teď vám mohu říci, jak jsem hrdá na to, že jsem se mohla zhostit této práce Eh, která je velice zodpovědná. Vy jste hovořil o určitých šetřeních, kterých byste se, chtěl se pustit z vlastní iniciativy, a to tedy ne na základě stížnosti. Oč by mohlo jít? Čeho by se to mohlo týkat? Děkuji vám všem za vaše příznivá slova. Omlouvám se, bohužel tady není dostatečně jasné světlo, abyste viděli, jak se červenám za všechno tu chválu. Uh, Chtěl bych odpovědět paní Rati tímto způsobem. Podle mého názoru můžete od ochránce práv očekávat, že bude upřímný, že se bude vyjadřovat eh, naprosto otevřeně a já se snažím plnit svou funkci právě tím, že jsem k vám upřímný. A pokud jde o potřebu mluvit jasně a jednoznačně, já si myslím, že ochránce práv by měl mít možnost komunikovat s Evropany v jazycích, kterým rozumí. A právě proto si myslím, že je potřeba zjednodušit jazyk, který je používán eh, v souvislosti s ochráncem práv. A já jsem se o to staral, aby to tak opravdu bylo a pak, když budu dále ve funkci, tak se o to opět budu starat potom paní Paliateli. Uh, pokud jde o ty kroky z vlastního podnětu, z vlastní iniciativy, tak já si myslím, že to je velice důležitý nástroj ochránce práv a je potřeba tohoto nástroje vědomě využívat. A to ve věcech, které jsou důležité. Může to být nějaký problém určitého systému v nějaké instituci, nebo opakovaný problém, nebo dosti závažný problém, který by se možná týkal třeba jen jediné osoby. Ale přesto je potřeba to řešit. A já chci plně využít tento nástroj tak, abych osvětloval problémy, které se eh, vrací, tak, abychom mohli opravdu eh, tady napravit ty služby pro občany. Děkuji. Ještě jsem eh, obdržela jednu žádost o slovo od paní Harkin. Ještě máme chviličku, eh, minutu na otázku a minutu na odpověď, ale více času nemáme. Thank you, I'll be very brief. Děkuji, já budu hovořit velmi stručně. Já jsem se chtěla omluvit, že jsem tady nebyla po celou dobu. Neberte to prosím jako nezdvořilost. Určitě chápete, že v tomto parlamentu se řeší několik věcí najednou. Také bych se chtěla vyjádřit k tomu, že jste poukázal na příspěvky poslancům a toto téma. Já si vás vážím za to, že jste na to sám poukázal, pokud člověk je schopen upozornit na to, co je takto palčivé, tak je to pro mě pozitivní známka. Vy jste hovořil o tom, že je potřeba hovořit na lidi jejich vlastním jazykem a také srozumitelně. To je velmi důležité. Občané Evropské unie nevědí často, jaký je rozdíl mezi jednotlivými institucemi, nevědí, jak ty instituce fungují. To je naprosto zásadní věc, srozumitelnost. Já myslím, že už jsem vyčerpala čas. Jen jsem chtěla říci, že vím, že jste učinil určité kroky tímto směrem. Chci se zeptat, zda máte ještě další plány, pokud jde o srozumitelnost odpovědí pro občany. A pokud jde o to, abychom neslibovali v těchto odpovědích občanům víc, než jsme schopni splnit. Děkuji. Thank you very much. I... Děkuji. Já se cením toho, co říkáte, jsem vám velmi děčný za to, co jste říkala ohledně tématu příspěvky. Pokud jde o otázku samotnou, já to formuluji takto. Fascinující věc na dobré zprávě je něco, co nemá žádné limity, je to neomezené, to znamená, umožňuje vám to proaktivní přístup. A já jsem si vědom toho, že nesmím přesáhnout ty dané limity. Mohu ovšem být jakkoliv a neomezeně proaktivní. A o to se snažím. Já vám děkuji za to upozornění na vyváženost mezi eh, sliby a realitou. Často se setkávám s těmito poznámkami. Já na to jdu většinou opačně, snažím se slibovat méně a realizovat více. Rozhodně si vážím toho, co říkáte a plánuji používat srozumitelný jazyk. V této věci jsou možnosti neomezené. Je potřeba postupovat opatrně, pečlivě, ale aktivně a zároveň používat představost. Děkuji. Grazie, Mr. Diamanduros. Děkuji vám, pane Diamandurosi. Nyní se s vámi rozloučíme a můžeme přejít tedy ke slyšení posledního kandidáta. Mr. Monet. Pan Monet. Pan Monet. Pan Mac Uh, we welcome Mr. Monet. Vítáme vás, pane Monet. A děkujeme, že jste si vyhradil čas. For the next 15 minutes. A máte slovo na 15 minut, prosím.